ve 12 hodin a přecházíme i hned k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, které se týká situace v Nigérii. Jménem vysoké představitelky si opět vyslechneme dánského ministra. Thank you again. Uh... Ještě jednou děkuji. Tentokrát eh, bych rád hovořil o Nigerii, představitelky. Je pro mě potěšením být zde mezi vámi dnes, abychom diskutovali i o této otázce. Nigerie se nachází na klíčové křižovatce je zcela jasné, že eh, správná politika může zachránit budoucnost země. Demokracie v zemi se konsoliduje a e, hospodářství se rychle rozvíjí. Nigérie skutečně má ten potenciál, aby se stala největší ekonomií v subsaharské Africe a to v době několika let. Hraje zásadní roli na africkém kontinentu byla členem v loňském roce Rady bezpečnosti a je také členem Komise pro lidská práva v letošním roce. Bývalý prezident pan Apasanjo byl nedávno ve vedení ekonomického společenství západoafrických zemí ECOWAS a také mise eh, Africké unie v Dakaru, aby monitoroval volby a sdělil jasně, E, svou podporu lidským právům a demokracii. Chtěl bych vám poděkovat, vážené poslankyně a vážení poslanci, za váš zájem o Nigérii v posledních několika měsících. Říkám to s velkým přesvědčením, protože jsem měl to potěšení, že jsem mohl zastupovat vysokou e, představitelku a místo předsedkyni Ashton na nedávném zasedání ministrů z Nigerií v Abudže 8. února letošního roku. Byla to mimořádná příležitost a příležitost velice pozitivní. Nicméně Nigérie stojí stále ještě e, tváří v tvář závažným výzvám. Evropská unie velmi vážně a silně e, se vyslovuje proti nedávným útokům, které vedl Boko Haram a ve kterých došlo k hrozivé ztrátě lidských životů. Také nedávné e, sebevražedné útoky v kostele v Chos 26. Eh, února a znovu 11. března jsou eh, velmi šokující. My všichni Eh, víme i o dalších útocích, i ty jsou podobně hrozivé, včetně těch, kterým došlo v Kano před několika týdny. Bohužel eh, počet těch útoků a ztrát na lidských životech eh, roste každým dnem a ta spirála násilí je naprosto nepřípustná. Vysoká představitelka Ashtonová znovu a znovu vyjadřila svoji solidaritu a své sympatie s a pochopení a, a účast vůči obětem. E, zároveň si je třeba uvědomit, že tady došlo k e, ztrátě na životech také dvou evropských rukojmích v Nigérii 8. března, což je něco, co my velice, velice odsuzujeme těmi nejtvrdšími termíny. A naše vyjádření účasti e, je směrováno k rodinám, k pozůstalým. Kéž mají dost síly v těchto velmi těžkých časech. Evropská unie stojí po boku nigerijských orgánů v jejich boji proti terorismu a v jejich snaze ochránit všechny občany, především ty nejzranitelnější a zároveň v jejich snaze ochránit právo na život a e, právní stát. Není náhodou, že e, nejhorší situace je na severu země, kde jsou sociálně ekonomické ukazatele e, úplně nejslabší. Severovýchod Nigérie je jedním z palčivých bodů světa, na který se zapomíná. Zde je třeba jednat rychle a my jako partneři a přátelé jsme také vládě země přislíbili pomoc. Eh, Boko Haram eh, se také eh, se také snaží ve svých útocích cílit jiné demokratické země a to země, ve kterých žijí jak muslimové, tak křesťané. Nigérie zůstává nicméně sekulárním státem s náboženskými svobodami, které jsou pevně zakotveny v ústavě. Komplexní problémy země mají samozřejmě náboženské rozměry, ale nelze vše svádět pouze a jedině na náboženství. E, my máme velmi dobře ustavený a pravidelný e, dialog o lidských právech s Nigerií, během kterého se všechny důležité otázky, včetně svobody náboženské a svobody vyznání, řeší. Nedávno se takovýto dialog konal právě v únoru letošního roku a Evropská unie je nadále plně angažovaná v podpoře vlády a lidu Nigérie, tak aby se zabránilo tomu, že by náboženství bylo zneužíváno pro legitimizaci násilí motivované, motivovaného politicky či eh, trestně. Rád bych tady ještě řekl, že Evropská unie byla a je velice aktivní v oblasti eh, náboženských svobod či náboženského vyznání, především v posledních dvou letech, eh, kdy celá řada zemí a nepouze Nigérie prožívá prožívají eh, určitý nápor eh, náboženského násilí a nenávisti. Také jsme použili celou širokou škálu různých nástrojů, a to jak bilaterálně či multilaterálně v New Yorku i v Ženevě, abychom v tomto směru bojovali proti náboženské netoleranci a budeme takto i pokročovat do budoucna. A Budeme pravidelně situaci monitorovat, tak jak to také chtějí ministři zahraničních věcí Evropské unie, jak to řekli v únoru 2011. Celková aktivita Evropská, Evropské unie v této oblasti by měla být předmětem jednání Rady pro zahraniční záležitosti v následujících měsících jsou tady také naštěstí určité pozitivní eh, jevy, eh, tak eh, napovídající, že Nigerici sami na sebe berou určitou iniciativu. Existuje například asociace muslimských studentů, která na Facebooku obnažuje aktivity Boko Haram. Eh, pak jsou tady významní představitelé islámu v Nigerii, kteří odmítají Boko Haram eh, a označují je za eh, pomílené fanatiky. I katoličtí biskupové země ukázali jasně, že e, krize Boko Haram e, vlastně také e, sebou nese, nebo dala, vyvolala to nejlepší, co existuje v Nigericích, a to jak muslimech či křesťanech, kteří se více snaží chránit jedny a druhé. I vláda se snaží dosáhnout určitého pokroku a vytváří protiteroristickou strategii a několik významných představitelů Boko Haram již bylo zatčeno. Během mých jednání s vládou Nigerie v únoru jsem také představitele vlády podpořil v tom, aby e, přijímali cel, e, takové e, koncepčnější kroky v boji proti terorismu. Zároveň si je také třeba uvědomit, jak významným vývozcem Eh, skapalnělého eh, zemního plynu Nigerie je, je druhým největším vývozcem do Evropské unie a je rovněž zemí, eh, která je oddána cílům spojených národů a poskytuje také řadu vojenských sil pro mírové sbory spojených národů a podporuje demokracii a svobodu i nedávné aktivity země a jejich zborů v krizích e, na pobřeží Slonoviny a v Libii hovoří sami za sebe jinými slovy. E, je to silný a otevřený africký partner do značné míry sdílející naše stanoviska a názory. Ministerské jednání eh, také vedlo k celé řadě dalších možností, které my teď budeme společně eh, dále zkoumat. Bylo zajímavé slyšet od nigerijských představitelů, jak oni sami vnímají rozvoj ekonomiky země. Eh, procházejí diversifikací tak, aby nebyli nadále tolik závislí na dovozu ropy a plynu, investují do infrastruktury a zemědělství a soustředují se na vytváření pracovních příležitostí pro svou mladou a rostoucí Eh, populaci 160 milionů lidí. Slyšel jsem vícekrát, že Nigerie velmi podporuje evropské investice a evropskou účast v tomto silném růstu. Na druhé straně ovšem Nigerie čelí celé řadě závažných výzev, které se týkají také velké chudoby země, lepší vládnutí, eh, harmonie eh, a e, dodržování etických principů, boj e, proti korupci a zločinům e, a to všechno si samozřejmě vyžaduje neustále snahy. Přestože se v oblasti lidských práv výsledky Nigérie výrazně zlepšily v posledních letech, tak stále ještě tady zůstává prostor pro zlepšení. E, bezpečnostní situace v deltě Nigeru se sice zlepšuje, nicméně zůstává velmi křehká. E, přitom je tato e, oblast velice zásadní pro rozvoj ekonomiky, vzhledem k tomu, že se zde nalézají těžiště ropy a proto je zapotřebí, aby i zde bylo zajištěno mírového rozvoje. V současné době Evropská unie e, e, uplatňuje svůj program ve výši 200 milionů eur, tak aby rozvoje tohoto regionu bylo rychleji dosaženo. Eh, vážení poslanci, vážené poslankyně, je tedy eh, naprosto nutné, abychom i nadále sdíleli s Nigerií i její úsilí a Evropský parlament, eh, jak víme, je velmi oddán tento, těmto cílům a toho si vážíme. Děkuji. Slovo má nyní jménem frakce EPP Mario Mauro na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za opravdu podrobné prohlášení, které obsahovalo velice důležité výroky o situaci v Nigérii. Chtěl bych zde veřejně říci, že oba dva zajatci, kteří tedy pan Christopher McManus a Franco Lamolinána, který, kteří Ligérii měli velice rádi, ohrožili své životy a ztratili své životy. A myslím si, že by se obětí velice násilné a kruté strategii, stejně jako tisíce dalších nigerijských občanů. Nejde o to, že se bere, jde vlastně o to, že se bere do úst jméno Boží a ty cíle, které se zatím střígají, zakrývají, jsou tedy vlastní egoistické cíle. Občané udělali vše pro to, aby se ze, z Nigerie stal řádný stát. Pane ministře, Skutečný problém Nigérie není otázka etnicko-náboženská. Za etnicko-náboženskými napětími se skrývají zájmy, mocenské zájmy a strategie. A právě vývoj posledních měsíců byl velice negativně ovlivněn těmito mocenskými boji a snahami. Je třeba ovšem analyzovat situaci situace je opravdu velice napjatá, hrozí občanská válka. Fundamentalistická uskupení stále sílí a ten region je pro ně určitým prostředkem, který oni využívají proto, aby například získali kontrolu nad nerostnými surovinami. A zároveň je to také tak, že vláda na to téměř nereaguje. Vláda tak nějak překračuje nerozhodně a já vás prosím, abyste podpostupoval tak, jak se to navrhl celý parlament, vás přitom podpoří. Předseda děkuji. Slovo má Veronik de Kaiser jménem frakce SAD. Děkuji, pane předsedo. Ano, pane ministře, je samozřejmě těžké pro Nigerii představit si takový kontrast, takový výbušný koktejl napětí. Na jedné straně je nesmírná chudoba, lidu, hlavně na severu, a obrovské ropné bohatství, které využívají firmy a neváhají znečišťovat vodu Nigeru. Pak jsou také náboženské konflikty mezi muslimským severem, křesťanským jihem, terorismus Boko Haram, to jsou tragická úmrtí ne, e, e, rukojmích, e, jsou tam sociální eh, nepokoje z důvodu chudoby, ale správně jste hovořil o začátku nějaké Niger, eh, eh, demokracie, kde se Nigerijci snaží vzít svůj osud do svých rukou. Nicméně násilí zůstává každodenním jevem. Hmm, paradoxálně, a vy jste to dobře popsal, Nigérie hraje na mezinárodní úrovni významnou roli, je na úrovni Afriky, západní Afriky zvlášť Oni přispívají, jak říkáte, eh, k eh, posílení in, iniciativ k řešení konfliktů, vedli mediačně schůze s, v Sudánu, v Zimbabve, eh, v, Demokratické republice Kongo a nedávno například policejní, ženskou policejní jednotku v Liberii takže to je, vš, to je všechno ta Nigérie, o které teď hovoříme se svými stěnými a světlými stránkami. Ale chtěli bychom tedy, abyste tlumočil konkrétní žádosti. Chtěli bychom, abyste žádali transparentnost od ropných společností, aby také respektovali životní prostředí a napravili škody, které tam na životním prostředí napáchali. Žádáme zrušení zákona, který eh, kriminalizuje homosexualitu. To opravdu opravdu je priorita mojí frakce. Je potřeba osvobodit uvězněné odboráře a spravedlivěji rozdělit bohatství a je třeba naléhat také na eh, eh, náboženský, náboženskou toleranci, která je semeništěm terorismu. Děkuji a jako další má slovo paní Šáke na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla loni na volbách Eh, v Nigerii. Eh, naděje Nigerijců byly obrovské. Vítali pozorovatele. Eh, všichni se chtěli ujistit, že jejich hlasy budou platit a budou řádně spočítány. Při prvním kole došlo k výbuchu, kdy zemřelo 20 lidí, většinou mladých, kteří sloužili ve povinné vojenské službě násilný extremismus zabíjí a nerozlišuje a e, problémy jako korupce a podobné, podobně vedou k tomu, že extremisté snáze splňují své cíle. E, tento stát, v němž žijí lidé různých náboženství, e, mají malé perspektivy. V, v Nigerii, eh, Nigerie je obrovský stát, představuje pětinu obyvatelstva západní Afriky a polovina z nich, 75 milionů obyvatel je mladších 20 eh, let. Mnoho mladých lidí ví, eh, o válce, ve které zemřeli jejich rodiče pouze z médií. A to přesto, že ne všichni jsou chudí, protože není nutné být chudí v této zemi. Mladí eh, lidé hm, chtěli volby a chtěli volat vládu k odpovědnosti. Nedivila bych se, kdyby jednou vypuklo nigerijské jaro. A my musíme dělat maximum pro to, abychom těmto mladým lidem dali příležitosti a vzdělání, aby je nepohltili extremistické e, sítě. Nigérie je bohatá, a má zdroje, má i lidský kapitál a Evropská unie je připravená pomoci, aby zajistila lepší využití, lepší dělbu, lepší řízení a aby se zamezilo eh, terorismu eh, udržitelným způsobem. Děkuji. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Děkuji paní kolegyně Šáke a za zelené bude nyní hovořit paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. V Nigérii bydlí více než 150 milionů obyvatel. Je to největší eh, ropný producent v této oblasti a pokud se Nigérie nepovede dobře, tak to destabilizuje celý region a v současné době se Nigérie dobře nevede. Nigérie si se dobře vydělává na ropě, ale více než polovina obyvatel žije v chudobě. Ve velké míře za to může korupce, eh, ropné dolary, eh, zůstávají v kapsách pouze několika málo osob. Je tam obrovská propast mezi bohatými a chudými v této zemi a Nigérie je země, která má obrovské množství zdrojů a nerostných surovin, které jsou ale prokletím pro tuto zemi. A k tomu se ještě přidávají extremistické myšlenky. A regi- náboženské uskupení vyplňují vákuum, které vzniká nedostatečnou zprávou. A pokud se něco nepovede, tak za to vždy můžou ti ostatní. A ti ostatní jsou ti, kteří mají jiné vyznání. Nebo chudoba. Skutečnost, že je někdo chudý, pochází z toho, že není dostatečně věřící, takže musí věřit ještě silněji. Takové to smýšlení v zemi panuje. My bychom ale měli analyzovat pravé příčiny chudoby v Nigerii. A to je zejména korupce. A Evropa může z krátkodobého hlediska něco učinit eh, a bojovat proti korupci v této zemi, například pomocí toho, že se zavede směrnice o transparentnosti pro důlní oblast a pro těžbu ropy a že se tato směrnice bude provádět. Musíme se podívat na to, co platí evropské podniky nigerijským úřadům a je třeba, aby to věděli i nigeriští občané, aby takovéto peníze nemohly prostě mizet eh, v kapsách pouze některých osob. Nigerie je velice důležitým regionálním hráčem v deltě Nigeru. A e, například Shell se snaží obcházet e, směrnici o transparentnosti. a vás prosím, nedopustě, aby to takto skončilo. Děkuji a nyní má slovo Charles Tenok. V roce 2010 jsem hovořil o Nigerii po e, násilí v Jasake a teď e, došlo k dalšímu násilí e, skupinou Boka Haram, což nám ukazuje, že Nigérie je bohužel nestabilní zemí chronicky. Je to země, která je bohatá, přitom by měla mít stále umístění v Radě bezpečnosti OSN a přitom zde se teď hovoří o občanské občanské válce mezi muslimy a e, křesťany na obou stranách země. K tomu ještě přistupují další etnická e, napětí. Vláda se snaží e, bojovat proti stále rozšířené korupci ve veřejné sféře. Eh, pak je tady samozřejmě hnutí v deltě Nigeru, eh, které usiluje o větší nezávislost, zavádění práva šaria ve 12 státech země a změny ve federální ústavě rovněž vedou k řadě obav a eh, vznikají obavy, zdali Nigérie může ustát tuto situaci a zůstat jednotným státem. V květnu loňského roku se britské síly eh, eh, snažily o eh, vysvobození Brita a Itala, které skončily bohužel smrtí obou zadržovaných a myslím, že Boko Haram je přesně ten Eh, ta síla, která musí být poháněna k odpovědnosti i za tyto smrti dvou evropských občanů. Eh, zároveň je třeba si uvědomit, že tady vzniká nebezpečí eh, a my bychom měli v Evropské unii varovat proti další eskalaci násilí, která bude mít vždy eh, rozší, eh, rozsáhlé důsledky pro celý kontinent a povede k dalším vlnám eh, uprchlíků směrem k Evropě. Děkuji. Nyní má slovo pan Provera na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Tak, jak jsme to viděli, Persekuce a zabíjení křesťanů v Nigerii pokračují ve velkém. Podle posledních údajů eh, ozbrojená skupina Boko Haram zabila 12 eh, křesťanů v posledních dvou letech a 35 eh, tisíc křesťanů přiměla k odchodu ze země. V dalších zemích, arabských zemích, jsou křesťané také pod tlakem, často vedeni k úniku ze země Ukrajině eh, k exilu. Vypadá to, že se tady objevuje čím dál tím akutněji eh, náboženský eh, rasismus vůči křesťanům. V této situaci mezinárodní organizace a náboženské a politické orgány, které mají důležitou roli, musí nechat zaznít svůj hlas, a to velice jasně, aby přiměli vlády k odpovědnosti. A já bych rád viděl e, nějakého umírněného e, e, muslimského občana, který odmítá extremismus, aby se k nám připojil v ulicích a také bránil práva spoluobčanů křesťanské víry. A pokud se mám vrátit k Nigerii, hovořilo se tady o chudobě, která je velice rozšířená, týká se milionu osob a to v zemi, která je přitom mimořádně bohatá, v zemi, která by mohla umožnit umožnit dobrý život všem svým občanům. Je tady určitý problém, jak řekla eh, paní kolegyně, je to problém korupce. Korupce je velice rozšířená a sociální struktury země jsou jí prolezlé dochází také k volnému obchodu, k respektu vůči životnímu prostředí, nejsou tady žádné šance pro mladé, mizí demokracie. Nigérie potřebuje vedoucí síly, které by byly dobře připravené, vedoucí představitel, kteří by byli eh, poctiví, jinak se nedá hovořit o demokratické a moderní zemi. Děkuji. Děkuji, slovo má nyní Evad Stadler. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře. Je možné, že co se týče terorismu a násilí v Nigerii, určit, existují určitá specifika. Je dobře známe, že 12 federálních států už zavedlo právo šaria a po léta máme tisíce mrtvých v Nigerii, my to víme a po léta se nic neděje. Ale celkově vzato, a zde bych navázal na kolegu pro Akbaru se projevuje, že v celé řadě muslimských zemí, dokonce i v těch, kteří prožívají arabské jaro, dochází k masivnímu pronásledování křesťanů. V Egyptu, v Saudské Arábii, v Emirátech, v Pákistánu, v Sýrii, v Sudánu. Je to velice nápadné. Čím dál tím více křesťanů se tady dostávají pod tlak. A my nevíme proč, neznáme odpověď na tu otázku. A zde by Evropská unie opravdu měla mít dost eh, odvahy a pokusit se o to vyvinout novou ofensivní a defensivní strategii a zahrnout ji do svých politik. Nestačí pouze eh, se tady eh, přijímat usnesení či prohlášení, to je jistě dobrá věc, ale to nestačí. Papír je trpělivý. Situace křesťanů v těchto zemích, které jsem právě vypočítal, není taková, že by tito lidé mohli být trpěliví a čekat. Tito lidé potřebují nutně naši pomoc a to nesouvisí pouze s náboženskými konflikty. Evropa musí podpořit křesťany eh, v těchto zemích a musí si eh, připravit nové strategie, aby dokázala lépe pomoci těmto lidem a musí vykonávat nátlak na vlády těchto zemí, aby opravdu pomohli křesťanům, kteří tam žijí. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo, protože nás bude muset bohužel nečekaně dříve opustit, pan představitel, pan zastup, zástupce paní vysoké představitelky, pan Sovindal a teprve na konci rozpravy vystoupí pan komisař Pibalks. Prosím, pane ministře, máte slovo. Øh, Děkuji mnohokrát. Chtěl bych se omluvit, ale i doma máme vládní povinnosti a proto musíme odcestovat. Děkuji mnohokrát za rozpravu, byla velice zajímavá. Získala jsem i v rámci své poslední návštěvy Nigérie celou řadu nových dojmů a informací. A panu komisaři přenechám tedy další práci zde v sále. Pokud má někdo zájem o to z celé věci udělat náboženský konflikt, to je totiž přesně to, co si přeje eh, sekta Boko Haram. Oni si přejí, aby tam vznikl obrovský náboženský konflikt. Jedná se o zemi, ve které žijí lidé společně, jsou to lidé různých náboženství, existují sňatky občanů velice často z různých náboženských skupin a společenství. Tyto konflikty náboženské v zemi tedy nebyly aktuálně, neexistovaly, ale najednou se, jsou zde snahy tedy jak si vytahovat náboženskou kartu a snažit se to nějakým způsobem využít. Samozřejmě všechna všechna náboženství mají právo na to, aby byla chráněna a rovněž, aby mohla žít svou víru. A myslím si, že pokud by došlo k opravdovému konfliktu, tak by to nejhůře dopadlo na muslimy samotné. A rád bych ještě řekl něco k k vyjádřením, ke kterým došlo 8. března. I my jsme vyslovili naši soustrast rodinám obětí soustrat s tím, že ztratili své příslušníky a odsuzujeme tento čin jako zločin. Je to zločin zabít lidské bytosti, nezávisle na tom, s jakým argumentem je zabijíme. A neexistuje žádný argument pro to, aby nějaký člověk měl právo vzít život jinému člověku. Tito lidé jsou vrazy, musí být zadrženi a odsouzeni. Nemají, nesmí se z ní stát mučeníci, jsou to, jsou to zločinci, protože zabili jiné lidi. A nyní krátce ještě jedna záležitost. Politické vedení, jak prezident, tak někteří ministři budou mít státní návštěvu a já doufám, že i v afrických zemích existuje politické vedení, které je které má morální kredit, které obhajuje vysoké morální hodnoty. Nigerie je země, kde je velký podíl analfabetismu a zároveň je to země, která je mimořádně bohatá na přírodní zdroje. Pro vládu je vždy obtížné eh, potýkat se s tak obrovskou chudobou a proto je dobré, že zde existuje vysoký morální standard. Nigérie má také možnost eh, vůči ostatním západoafrickým státům převzít morální úlohu a pomoci zajistit stabilitu. Již jsem řekl přímo politickému vedení země, že je velice důležité využívat statky této tak bohaté země spravedlivějším způsobem, odpovídajícím způsobem je přerozdělit. A tito lidé současně ví, že vykonávají velice nebezpečné funkce. Chtěl bych poděkovat za rozpravu. Je důležité, že Evropský parlament sleduje i tyto konflikty a rozvoj v těchto zemích. Ale jak jsem již řekl, je to země, která proděkala, prožívá velký, obrovský demografický vývoj a bude ho prožívat ještě v dalších 50 letech. Já vám všem velice děkuji za rozpravu. Předseda, my děkujeme vám a nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Jako další je to paní Amen Reuten. Pane předsedo, já vám děkuji. Eh, počet eh, atentátů, které už tady mnozí zmínili, atentátů spáchaných skupinou Boko Haram značně narostl v poslední době. Stovky lidí eh, ztratilo život, náboženství je zneužíváno skupinou Boko Haram ke destabilizaci státu. Sociální nespravedlnost, ekonomické problémy, nezaměstnanost vysoká, korupce, eh, eh, absence perspektiv mládeže, to je eh, živná půda pro extremismus. A jak tady už říkali kolegové, jakožto Evropská unie, my musíme nejenom e, odsoudit e, násilí, ale musíme taky maximálně tuto zemi podpořit. A myslím si, že v tomto kontextu je zvlášť důležité, že jako mezinárodní společenství se musíme koncentrovat na příčiny této situace. Příčiny, e, které způsobují, že tak bohatý stát jako Nigérie, v takovém bohatém státu není možné stát bohatým a je potřeba maximálně podporovat regionální spolupráci. Jakožto Evropská unie musíme přispět k tomuto procesu. Pane předsedo, pochopila jsem to tak, že nizozemský ministr zahraničí minulý týden požádal, aby Boko Haram byla zařazena na seznam teroristických organizací. A nevím, jestli tedy k tomu už došlo, a zajímalo by mě, jestli tomu tak je. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Cortés Lastra. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři. Na úvod musím říci, že s velkým politováním vedu, beru na vědomí násilnosti, ke kterým došlo v posledních měsících v Nigérii. Nigérie je velice bohatá země a má ty nejlepší vyhlídky na ekonomický rozvoj a zahraniční investice. Je to exportní země a tato situace umožňuje zemi, aby získávala zdroje, které by měla využít na boj proti chudobě v zemi. Pane předsedo, my ve výrobu výboru pro rozvoj se vždy zasazujeme o lidská práva, o demokracii a o rozvoj. Tyto aspekty se všechny navzájem posilují. Nigeria v, souča- v v současné době prožívá konflikt. Příčiny tohoto konfliktu jsou mimo jiné strašlivá chudoba, která postihuje většinu obyvatelstva. Blahobyt země se nepřerozděluje. Nedostane se k nejchudším vůbec. Sociálně slabí občané nemají vůbec žádný přístup, eh, často ani k základním službám. Pomocí rozvojové politiky a politické politiky spolupráce může Evropská unie v této zemi rozhodně něco pohnout. Například eh, by zde mohla mít společná strategie pro boj s chudobou a dále eh, pro zajišťování základních služeb, jako je například zdravotnictví. Evropská unie by měla přispět k tomu odbourávat nerovnosti, které panují v zemi. Je třeba, aby došlo k odstranění té absolutní chudoby. Dobře víme, že naše politika rozvojové spolupráce nepostačí. Musíme zajistit koherentnost také s ostatními politikami Evropské unie vůči Nigérii. Chci poukázat také na to, jak důležitá je transparentnost a jak silně evropské podniky, které um, jsou zemi činné, musí být zapojeny. Chtěl bych poukázat na velice velké riziko, na velké ohrožení pro Nigérii a celou subsaharskou a západoafrickou oblast. Mám tím na mysli dlouhotrvající sucha, špatné sklizně, eh, neustále narůstající ceny potravin. To vše vede k tomu, že v regionu pravděpodobně dojde opět k hladomoru. OSN již předtím varuje. Musíme všichni jednat včas, musíme nalézt odpověď na hladomor dříve, než se vyžádá ještě více obětí v tomto regionu. Děkuji. Předseda, děkuji. A nyní má slovo pan Görens. Děkuji, pane předsedo. I za tu cenu, že nebudu originální, tak chci říci, že násilí a barbarství v Nigérii bohužel nalézá živnou půdu. Nigérie zatím není schopná řídit stát takovým způsobem, aby dokázala chránit své občany. E, takže skupinky buď v službách islamského fundamentalismu nebo etnických minorit e, mají jaksi si ne, jsou bez kontroly. Eh, bohužel a eh, zdroje ropy, vyplývající z ropy, bohužel nejsou využívány pro dobro populace a nestabilita v, v deltě Nigeru, korupce a podobně. To jsou témata významná, ale eh, jak si to by měly řešit nigerijské orgány v první řadě. Děkuji. Další řečnicí je paní Lambert. Děkuji. pane předsedo. Já velice oceňuji, že máme příležitost hovořit o Nigerii. Je to významná země, velmi důležitá i v regionu, i mezinárodně a velice lituji, že jediný způsob, jak o e, Nigerii hovořit v podstatě je vlastně formou další usnesení, který, které se soustředí na náboženství. Ráda bych odpověděla na některá slova, která tady zazněla během dnešního dne. E, musíme si říci jasně, Boko Haram je hlavní násilná skupina, která zabíjí nejenom křesťany, zabíjejí i muslimy, e, zavraždili muslimy, kteří s nimi nesouhlasí. Došlo také k, e, k zabitým e, muslimům, když křesťané nebo takzvaní křesťané se pomstili. A političtí a náboženští vůdci všeho druhu, eh, jak si se na tom přiživují a myslím, že je potřeba připomenout právě to, co tuto zemi spojuje a nejenom dělí. Jistě korupce je problém a já velice vítám nedávní soud Ebory s někdejším guvernérem Delty, který, který se tedy dostal do vězení. To je to jediné, co se dá dělat s korupcí. Lidé v Nigerii ale chtějí vhod, vládu, která bude schopná tedy dělat svou práci a já jsem přesvědčena, že taky Evropská unie musí změnit své vztahy s Nigerií a tento parlament by měl posílit naše vztahy s nigerijským parlamentem. Děkuji. Pana Šimanského eh, momentálně v sále nevidím, takže dalším řečníkem je pan Belder na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Islamistická teroristická organizace Boko Haram e, má ve svých rukou velice pevně sever Nigérie. To je velice špatná situace, která vyvolává opravdu velké obavy. Křesťané opravdu trpí, e, probíhá tam bezzudné násilí, které právě provádí uskupení Boko Haram. V zemi panuje velké napětí, zejména eh, co se týče situace křesťanské menšiny na severu země. Často dochází potom k odvetným útokům. Eh, oběťmi Boko Haramu se stali již muslimové, jak to zde bylo již řečeno. pane předsedo, nyní se dostávám ke klíčovému problému, který je také výslovně uveden v návrhu usnesení. Do jaké míry je Boko Haram již zaintegrována do státní zprávy, do jaké míry již infiltrovala státní zprávu. A nyní otázka panu komisaři kterou ještě předložím příští týden i paní Eštnové, pokud přijde do výboru pro zahraniční záležitosti. Možná to paní Eštnová ví, tedy do jaké míry již došlo k infiltraci státní zprávy Boko Haramem, a to i na nejvyšší úrovni. A jak vypadají vztahy s Evropou, do jaké míry Eh, existují zástupce Boko Haramu například v nigerijských komunitách ve Velké Británii. Děkuji, děkuji kolegovi. A další řečnicí je paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Eh, přicházím ze severní eh, Irska a jen velmi dobře vím, jak se nigerijským občanům eh, daří eh, v důsledku násilí, které je pácháno ve jménu náboženství. Většina eh, občanů Nigérie žije ve strachu před nejrůznějšími násilnými kroky. V únoru zemřeli další tři lidé, když vypukl bombový útok v jednom z kostelů. Je to hrozivé a teroristé říkají, že prostě budou útočit na cokoliv, co bude připomínat kostel a že pouze začínají, že toto je jenom začátek. Zdá se, že islamisté se chtějí zbavit v Nigérii všech křesťanů a zároveň eh, chci říct, že i eh, další, kromě křesťanů, eh, tady trpí a umírají. To souhlasím s předřečníky a chci opravdu se vyslovit vyslovit proti jakémukoliv takovémuto postupu. Nejde o to, že bychom měli za, předcházet zabíjení kvůli náboženskému přesvědčení. To není dále možno tolerovat. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je pan Kačmarek. Pane komisářu, Pane předsedo, eh, pane komisaři, dámy a pánové, v roce 2010 Evropský parlament přijal nařízení, eh, kterým eh, se vyslovuje proti masovým eh, vraždám kolem města Josu. Musíme říct, že dnes je situace v Nigerii ještě horší. Náboženské svobody jsou zaručovány ústavou, ale orgány státní moci jsou příliš slabé na to, aby byly schopny reagovat proti organizovanému zločinu. Organizace Boko Haram, terorismus, radikalizuje křesťanské společenství a snaží se zavádět šáriu ve všech oblastech Nigérie. Víc jak 900 osob zemřelo v důsledku bombových útoků Boko Haram. V minulém týdnu to byl další Brit a Ital, kteří zemřeli, eh, byli drženi předtím v 10 měsíců v zajetí. Eh, před časem se zdálo, že není jasné, zdali je za násilím eh, otázka náboženství. Experti říkají, že jsou to komplexní důvody hospodářské, etnické a tak dále. Dnes zdá se být jasné, že náboženské násilí násilí, náboženská netolerance je základem e, západní, takzvané západní náboženství je hříchem a to znamená, že e, my se teď musíme postavit proti těmto fanatikům. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Berman. Děkuji, pane předsedo. Ano, všichni jsme velice rozhořčeni zprávami, které přicházejí z Nigérie, například útok 21., kde došlo k zabití eh, lidí, dále ta eh, záchrana akce, která se nepovedla, která dopadla tak nešťastně, pak útoky na kostely, kde bylo, to bylo minulý týden, tam bylo nejméně nejméně tři oběti, ukazuje to, jak bezmocná je nigerijská vláda, nedokáže vytvořit stabilitu, protože proto by potřebovala dialog mezi náboženstvími a také mezi regiony, ale hlavně musí fungovat právní stát, aby zločiny nezůstávaly nepotrestány. Nigeria je velice bohatou zemí, ale eh, zdá se, že to je naopak. Nevede to k blahobytu, ale ropa způsobuje celou řadu problémů. Nigeriští občané prchají do jiných zemí a my jako EU bychom mohli sehrát důležitou úlohu v procesu stabilizace Nigérie, Pokud eh, by všechny zisky z ropy neplynuly do pokladen mezinárodních eh, podniků, jako je Shell, tak by nigerijské obyvatelstvo mohlo mít rovněž prospěch ze zdrojů země. Například by Nigerie mohla zavést vyšší daně, to by posílil nigerijský stát. Proto je důležité, aby byla co nejdříve implementována směrnice o transparentnosti, jak to tady již požadovala kolegyně. Blahobyt je zárukou stability a v rámci evropské zahraniční politiky máme základní principy, jako je demokracie, mír, bezpečnost a princip právního státu. Jak Evropská unie a zejména vysoká představitelka bude moci podpořit Nigerii, to ještě uvidíme a uvidíme vlastně, co pro nás tyto zásady ve skutečnosti znamenají. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Eh, jedním z neštěstí eh, Nigérie musíme také počítat úmrtí eh, Itala a Brita, těch rukojmích, italského a britského rukojmího. Také je problém v nedostatku koordinace zainteresovaných států. Itálie E, litovala absenci informací, což je samo o sobě problém, ale pane komisaři, evropští občané potřebují e, něco viditelného, co bude představovat evropskou politiku. A my jsme naopak měli problém e, nedostatečné koordinace vůči Nigerii. Problém byl na straně Itálie, na straně Británie a Evropa se vlastně nikde neprojevovala. My žádáme po Nigerii velké úsilí, ale my bychom se sami taky měli naučit dělat to, co máme na naší straně, abychom byli důvěryhodní vůči občanům. Děkuji a nyní paní Lochpiller. Děkuji, pane předsedo. Kruté násilí organizace Boko Haram tady již kolegové popsali. Je to strašlivá věc a je to tak strašně brutální že to je opravdu naprosto odsouzení hodné. Já bych chtěla připomenout, že i v minulosti v Nigerii docházelo k extrémním násilným aktům, například v roce 2009, dále v lednu 2010, to byl stát Plato, kde bylo zabito více než 350 osob a více než tisíc osob bylo vyhnáno. Vláda se snaží eh, vždy zřizovat eh, vyšetřovací komise, které potom předkládají zprávu, ale ani v roce 2009, ani v 2010, ani v 2008 tyto zprávy nebyly zveřejněny a nebyly pojmenovány odpovědné osoby. To jsou velice závažné nedostatky a proto bych chtěla zejména podpořit požadavek, který máme v našem usnesení a totiž, že je důležité, aby eh, byla provedena nezávislé vyšetřování vyšetření tohoto porušování lidských práv a aby potom došlo k trestně právnímu stíhání pachatelů a to pachatelů ze veškerých stran tohoto konfliktu. Děkuji předseda a dále rovněž na jednu minutu pan Šopro. Mikro, píte. Szanowny pane przewodniczący, na Nigerii My jsme svědky tragédií v Nigérii, vraždění obětí e, náboženské nenávisti. E, Islamističtí teroristé útočí na křesťanskou komunitu pouze proto, že mají jiné náboženství a jiné tradice a hodnoty. Je strašné, že v dnešním světě takovéto tragédie mohou existovat a e, mus, střety muslimů s křesťany, které začaly v, nebo se projevovaly v 90. letech, tak tehdy se mezinárodní společenství k tomu stavilo velmi nekonzistentně. A viděli jsme toho důsledky minulou neděli, kdy teroristé z Boko Haram uh, odpálili bombu v kostele v Žosu a zabili desítky lidí. My teď musíme odsoudit jednohlasně tyto útoky a připravit plán na podporu eh, nigerijských úřadů v jejich boji za usmíření v zemi a musíme odsoudit islamistický extremismus. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Eh, akce skupiny Boko Haram to jsou fanatické akce nenávisti a je eh, třeba, aby byli souzeni. Eh, a naléhám na vysokou představitelku, aby zajistila, že budou vědět, že budou povoláni k odpovědnosti. Využívají z nejistoty nigerijské vlády Eh, a v posledních šesti měsících eh, útočili i na policisty, i na mm, křesťany, kostely v městě Jos, zabili eh, stovky lidí, jak jsme slyšeli. V jakékoliv společnosti je to naprosto nepřijatelné. A taky bych chtěl zdůraznit, že Nigérie je osmý největší výrobce ropy na světě. Má a přitom 55 milionů obyvatel Nigérie žije pod hranicí chudoby. To by měla, myslím, vysoká komisařka eh, jak si reflektovat eh, nejenom v kontaktu s vládou, ale také v souvislosti s mm, nakupováním ropy. My bychom měli eh, jak si mm, se k tomu postavit rázněji. Děkuji mnohokrát. Nyní prosím paní Kretu vystoupí na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. To, co se děje v Nigérii, nestabilita, násilí, extremismus, unoušení občanů z Evropy, je strašná situace a násilí, náboženské násilí tam e, stále narůstá. Měli bychom jednat e, tváří tvář této situaci. Jsou to teroristická uskupení, která jsou blízká al qaidě Nigerie je jedna ze zemí Afriky, která má nejvíce počet, největší počet obyvatel. 80% nigerijského obyvatelstva jsou chudí lidé, ale Nigérie chudá není. Je velkým vývozcem ropy celosvětově, ale je to také jeden z nej, eh, ze států s největší korupcí a eh, Rovněž je to stát, který velice málo dodržuje lidská práva. Důležité je tedy, abychom monitorovali i volby v této zemi. Důležité je, abychom sledovali situaci z chudoby a rovněž bychom měli se snažit zastavit názory. Děkuji. A nyní má slovo pan Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, eh, v loňském roce v době voleb jsem měl příležitost navštívit Nigerii. Nigérie je jedním z klíčových partnerů Evropské unie. Mrzí mě, že po volbách došlo k násilnostem, které destabilizovaly zemi. Je to zvlášť Eh, v souvislosti s teroristickými útoky. Já jsem přesvědčený, že vztahy mezi křesťany a muslimy není klíčové téma pro eh, i eh, politiky v Nigérii. Lidé na obou stranách chtějí mírový udržitelný rozvoj státu a, je, a jsou tady tři zvlášť důležité věci pro budoucnost Nigérie. To je za prvé zlepšení řízení státu, za, jak si dále akceptování rozdílnosti jednotlivých druhů a za třetí řešení zdrojů eh, konfliktu. Eh, terorismu je třeba bránit také důsledným naplňováním práva a já si myslím, že v tomto duchu by eh, Evropská unie měla také rozvíjet parlamentní dimenzi politické spolupráce. Dovolte mi, abych pozdravil pana velvyslance eh, Nigérie, který je tady dnes přítomen mezi námi. Děkuji. Děkuji panu Peterlemu a nyní má slovo paní Štrifler. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Eh, náš parlament odsoudil násilnosti, především teroristické eh, útoky sekty Boko Haram, nesmírná chudoba, korupce, e, špatné fungování státu e, jsou živnou půdou pro extremistické skupiny, které snadno e, vlastně zajišťují nábor mezi chudými Nigerijci a stát potřebuje jaksi důrazněji bojovat s korupcí a Evropská unie by jim v tom měla pomáhat. Eh, je, eh, nemá smysl vysvětlovat ten konflikt pouze z titulu náboženství a je potřeba řešit příčiny napětí v Nigérii, které jsou především ekonomické a sociální. Nigérie je největším výrobcem surové ropy v Africe, ale toto bohatství bohužel je velmi špatně obhospodařované. Navíc nigerijské orgány, ale také ropné společnosti, nadnárodní společnosti musí e, brzy skoncovat s kontaminací e, přírody v okolí a musí e, odstranit znečištění, které je velice škodlivé pro místní obyvatele. Merci. Monsieur Christian Dan. Děkuji, Christian Dan. Pane předsedo, Eh, už to trvá několik týdnů, co zprávy, které dostáváme z Nigerie, jsou čím dál tím hrozivější. Boko Haram, islamistická teroristická skupina, jedná čím dál tím více eh, násilně. 76 eh, osob zemřelo při nedávném útoku. V, den, v štědrý den 45 lidí zemřelo před kostelem v Abuče. V pátek eh, na severu země v Kano eh, došlo ke střetu Eh, ve kterém zemřelo víc jak 145 osob. To jsou eh, příklady nejbarbarštějších eh, událostí, ke kterým v zemi dochází. V Nigérii je již několik let na denním pořádku konfrontace křesťanů a muslimů. Tato situace je něčím, co už nemůžeme dále ignorovat. Nemůžeme předtím zavírat oči. Je to situace, která ohrožuje celou zemi. A tady vzniká otázka, zdali Nigérie vlastně nemizí z mapy světa. Naše aktivita je čím dál tím důležitější proto, aby tady znovu byla nastolena atmosféra důvěry a respektu. Chtěl bych také eh, upozornit na řádek 7 našeho společného usnesení. Tady je hrozba nejenom namířena vůči Nigerii, ale vůči celému regionu. A je třeba to také mít takto na vědomí. Děkuji. Pan kolega Sonik. Přemoc na tle religi- Děkuji, pane předsedo. Násilí založeno na náboženském přesvědčení eh, vedlo eh, v Nigérii již ke ztrátě celé řady životů. V roce 2009 9 tato násilí začalo eskalovat a objevila se skupina Boko Haram. Eh, od července 2009 160 eh, bombových eh, útoků bylo zorganizováno tímto hnutím eh, proti společenství, křesťanskému společenství. Zemřelo víc jak 900 křesťanů, z toho 45 na štědrý den. Hnutí se snaží zavést šariu všude po zemi a bojuje proti křesťanům, chce je vysídlit ze severu země Eh, je to ta nejvíce persekovaná náboženská skupina v celé zemi. A to se může také eh, projevit v nás, eh, ve velkých vlnách uprchlických úprků do Evropy. Samozřejmě, že jde také o velké bohatství, eh, protože Nigérie je druhá eh, co do HDP a je eh, v regionu a je velmi důležitým dodavatelem paliva do Evropy, což je samozřejmě také něčím, co podporuje náboženské fanatiky. Jde o to, aby tady existoval skutečný dialog s vládou. Děkuji za pozornost. Děkuji, nyní má slovo pan Svensson. Děkuji, pane předsedo. Dánský ministr zahraničí ve svém závěrečném projevu uvedl, že politické vedení v Nigérii je velice schopné, to je sice možné, ale je politování hodné, že zema, která je tak bohatá na ropu, jako je Nigérie, je tak skorumpovaná, a že tolik lidí v této zemi žije v chudobě. Hovoří se zde o situaci, která panuje mezi křesťany a muslimy. Jistě, tato situace je strašlivá, ale zároveň je tomu i tak, že miliony eur po celou řadu let se vydávaly a utrácely a my doufáme, že tyto peníze se budou budoucnu pojit se zcela konkrétními požadavky na uplatňování lidských práv. Je třeba zejména zdůraznit zejména otázku svobodného vyznání, neboť lidská práva to je velice obšírná oblast, ale v Nigerii jde hlavně o náboženskou svobodu. A nejde zde pouze o tuto skupinu Boko Haram, kterou zde stále zmiňujeme. Nelze akceptovat pouze to, že se distancujeme. Je, je třeba přijít s konkrétními požadavky. Nigérie je v Africe velice důležitou zemí. Potřebujeme více požadovat od vlády této země. Děkuji. Děkuji předseda a slovo má Petr Šťastný. Děkuji, pane předsedo. My všichni eh, skutečně velmi, velmi ostře protestujeme proti těmto teroristickým útokům, které jsou především eh, směrovány na křesťanské společenství eh, tato rostoucí ohniska napětí mezi severem a jihem, mezi muslimy a křesťany, zamezují tomu, aby byly uplatňovány skutečně velmi žádoucí a nutné strukturální reformy. Jedná se tady o rozvoj ekonomický, sociální, politický, e, protože Nigérie má skutečně významné postavení v celém regionu. Musíme si uvědomit, že etnické a náboženské konflikty e, v historii Nigérie byly přítomny velmi dlouhou dobu. Vláda se musí těmito otázkami zabývat, zabývat se otázkou eh, velkého eh, velké míry nezaměstnanosti, eh, nedostatečného rozvoje země, nedostatečného rozvoje institucí. My musíme tlačit na vládu, aby prosazovala vládu práva, aby trestala závažné zločiny rozvoj a silná vláda práva zamezí radikálním skupinám, aby dále operovaly. E, jsou to programy e, zaměřené na stabilitu a bezpečí, které zamezí dalšímu násilí, ať už náboženskému či jinému. Děkuji panu Šťastnému. Nyní má slovo paní Esaja. Děkuji, pane předsedo. Nigérie je jedinou zemí na světě, kde je zhruba stejný počet muslimů a křesťanů. A jedno z velkých politických výzev je udržet zemi jednotnou a bojovat proti terorismu teroristická skupina Boko Haram se snaží narušit křehkou rovnováhu a stupňuje své útoky. Útok během Eh, štědrovečerní mše v kostele je něco, co skutečně nemůžeme pochopit. Snahy tohoto hnutí je eh, dále rozněcovat násilí a napětí mezi různými náboženskými skupinami pan Boháry, eh, muslimský čelný představitel, velmi tvrdě kritizoval aktivity vlády prezidenta Gudlaka, takže čas nadešel pro ty, kteří chtějí eh, vlastně stavět jednotlivá společenství eh, jeden, jedno proti druhému. Teď je to poměrně snadné takto postupovat a rovněž eh, se zdá, že Boko Haram má spojení s Al-Qaidou. Bezpečnostní situace je též ovlivněna tím, že se vrací bojovníci z sousedních zemí a že se do země dostávají e, nezákonně držené zbraně ze sousedních států. My bychom měli udělat všechno pro stabilizaci Nigérie. Děkuji a nyní za, bude mít slovo pan předseda výboru AFED Elmar, Elmar Brok. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři. Myslím si, že musíme tady odlišovat dvě věci. Jednak odlišovat a pak vidět, je vidět v propojení. Jedna věc je situace v Nigérii, což je země, se kterou máme dobré vztahy. Pane komisaři, víte to lépe než já, jakým způsobem poskytujeme této zemi potnoc. A musíme hledět na to, aby vláda, která spravuje v podstatě velice bohatou zemi kvůli přírodním zdrojům, tak jak to uvedl kolega Šťastný, využije této skutečnosti proto, aby obyvatelé žili lepším způsobem, měli lepší sociální podmínky. A druhá věc, Boko Haram argumentuje a jedná e, způsobem, e, jakým jednají i další islamistické skupiny, které pronásledují křesťany. 75 všech, e, veškerého pronásledování lidí z důvodu náboženského přesvědčení jsou v současné době pro násled, případy pro následování křesťanů. A je třeba konstatovat, že celkový, celý islámský svět i zástupci islámského vyznání jsou vyzváni, aby konečně zakročili proti takovýmto násilnickým aktům a jasně se od nich distancovali. Jediná cesta máme obavy v Sýrii, v Egyptu a v dalších zemích a známe tyto skutečnosti také z Iráku. A proto je velice důležité, aby SVČ je důležité, že tedy SVČ chce jmenovat zvláštního vyslance pro lidská práva a je důležité, aby tato osoba se zabývala také případy následování křesťanů. Nechceme se samozřejmě zaměřovat pouze na křesťany. Musíme si uvědomit, že toto musí platit pro veškeré náboženské komunity, pro veškeré typy náboženského vyznání, ale my, kteří pocházíme z Evropy, která se zakládá na křesťanství, tak musíme také eh, být schopni jasně pojmenovat a kritizovat, pokud dojde k pronásledování křesťanů. Děkuji. A nyní dorazil pan Šimanský, takže má slovo. Eh, Nigérie je další zemí, kde militantní islám prosazuje silou náboženské právo. A Nigérie je eh, místo, kde tisíce Nigerijců bylo vyvraž, zavražděno eh, v, v, a v celé řadě distriktů, nejenom v důsledku eh, v, na útoku, ale jsou je jim zabráněno v navštěvování škol a tak dále, jsou diskriminováni a Evropa zůstává indiferentní vůči těmto tragédiím. Eh, diplomacie členských států by měla dělat maximum pro to, aby se zastavilo náboženské násilí na základě principu dohody z Kotonu. Já si myslím, že zločiny proti menšinám nemohou zůstat nepotrestané. Zum catch the eye. Děkuji a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Jako první má slovo pan Bronz. Nigeria stále dostává pomoc i přesto, že má za sebou 50 let nezávislosti. Hospodářství se e, daří dobře, ale většina obyvatel žije v chudobě. E, ne snad, že by Nigerie neměla zdroje, je osmým největším výrobcem e, Eh, či eh, vývozcem ropy, ale trpí islamistickým násilím proti eh, nejrůznějším dalším náboženským společenstvím, včetně křesťanů. Takže samozřejmě je to islám, ale tyto věci se nemohou dále tolerovat. Nigérie se chová jako kolonistická velmost, která eh, hranice eh, stanoví eh, na papíře a chce lidi udržet v určitých rámcích. My, Evropané, si nedovedeme představit, že bychom státy v Evropě naplnili pouze lidmi, kteří by slepě poslouchali. A nebo snad ano, paní Bazesku. Děkuji, pane předsedo nedávno se o Nigerii hovoří v souvislosti se stoupajícím násilím. Rovněž tady zaznamenáváme rostoucí náboženský extremismus, který se projevuje řadou útoků. E, otázkou je, co můžeme udělat, abychom zamezili e, ještě většímu e, zhoršení situace, protože důsledky jsou potenciálně hrozné. Nigérie má 250 etnických skupin, 50 obyvatel jsou muslimové a 40 křesťané obyvatel je 5 milionů a situace je nesmírně složitá více jak polovina obyvatel žije s dvěma dolary denně, přestože Nigérie je velkým vývozcem ropy. Já bych byla bývala ráda, kdyby nám vysoká představitelka předložila nějaké konkrétnější návrhy směrem k pokojnému vývoji země. Děkuji. Další. Přeje si ještě někdo vystoupit v rámci postupu ke HDI? Pokud tak tomu není, tak bych poprosil pana komisaře. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já věřím, že dnešní rozprava znovu prokazuje, že Evropský parlament je silně angažován v podpoře lidských práv a boji proti terorismu. Eh, očekáváme i do budoucna, že Evropský parlament bude neustále eh, podporovat eh, naše zapojení v Nigérii. Eh, země se skutečně nachází eh, na eh, určitém křižovatce své historie. Země čelí řadě problémů, ale zároveň jsou tady mnohé možnosti. Jak může jednat Evropská komise, aby reagovala na výzvy, kterým Nigérie čelí? Dnes podporujeme Nigérii 200 miliony eur v rámci specifického programu. Je to náš způsob podpory eh, velmi citlivé a zranitelné části země v deltě. Eh, země čelí řadě výzev v oblasti eh, rozvoje. Jednou z nich je vzdělání. Severní Nigérie má jedny z nejhorších ukazatelů na světě v této oblasti. Pouze 5 Eh, všech žáků končí základní vzdělání. Boko Haram ovšem nigerijské děti úmyslně zbavuje možnosti vzdělávat se a pomáhat tak vlastně do budoucna svým rodinám a celým společenstvím z chudoby. Eh, to znamená, že eh, investice do vzdělání v Nigérii jsou zásadní. My pravidelně reagujeme také na problémy v oblasti náboženských svobod, když hovoříme se svými partnery z Nigérie. Práva křesťanů nemohou být vnímána odděleně od práv muslimů. Já jsem přesvědčen, že tento dialog v oblasti lidských a dalších práv a svobod e, bude i nadále podporován a že zástupci e, země budou reagovat e, pozitivně na návrhy, které předloží do blízké budoucnosti naše vysoká představitelka a které zazněly již na jednání ministrů v minulém týdnu. Co může Evropská unie dělat na podporu Nigérie v boji proti Boko Haram? Po jednání Eh, ministrů bilaterálním jednání jsme začali eh, vyvíjet eh, balíček na podporu těchto protiteroristických opatření. Bude to doplňující nástroj k nástroji a aktivitám OSN. Především se musíme zabývat otázkou chudoby, marginalizace řady občanů a celých kategorií občanů a také prosazováním právního státu. Takže Nigérie musí e, v tomto směru učinit ještě řadu zlepšení. E, pak bych se chtěl e, krátce vyjádřit k zabití dvou evropských rukojmích 9. března. Já jsem již vyjádřil svůj zármutek a své Eh, silné přesvědčení, že je třeba eh, výrazně, eh, výrazně odsoudit tyto kroky. A zločinci musí být předvedeni před soud, musí pikat za své činy. Ještě jednu věc bych chtěl zdůraznit, jedná se o příjmy z ropy. Já jsem přesvědčen, že Evropská komise teď přišla s návrhem větší transparentnosti ohledně vykazování výsledků eh, v této oblasti my dobře eh, chápeme, že boj proti, choro, eh, proti chudobě znamená, že všechny firmy, které obchodují s Nigerií, tak budou činit naprosto transparentně. Děkuji za pozornost. Děkuji panu komisaři za jeho slova na závěr. V rámci rozpravy bylo předloženo sedm návrhů usnesení od různých politických skupin. Rozprava o situaci v Nigérii je tímto uzavřena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dostáváme se i hned k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je situace v Bělorusku. A já bych opět dal slovo panu komisaři Píbalksovi, který zastupuje paní vysokou představitelku a předsedkyně komise. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem velice rád, že teď mohu s vámi projednat otázku Běloruska jménem vysoké představitelky Katrin Eštnové. Evropská unie eh, projevuje jak